Colleagues, may I ask colleagues? Kolegové, prosím, usaďte se. A prosím, aby žurnalisté uvolnili ten prostor tady vepředu. Tímto vám děkuji, že jste se dostavili a vřele vítám v našem středu na výboru Ekon pana ministra Šojbleho. A, a ministr Paduan, čili jsou to dva eh, ministři Ekofinu, nejenom vzhledem k jejich HDP eh, jejich zemí, ale také vzhledem k postojům které dali najevo, pokud jde o budoucnost eh, hospodářské a měnové unie. Těch názory nejsou vždy úplně totožné, ale myslím, že přistupují ve stejném duchu tedy k potřebě přijmout další kroky směřující k prohloubení a zdemokratičtění Evropské hospodářské a měnové unie. Takže toto je důvod svolání této výměny názoru této zprávy, což také souvisí s naší zprávou o um, ekonomické zprávě, o rámci pro ekonomickou zprávu paní Perma Pérez, která tady je. A výměna názoru se odehrává také v kontextu mnoha relevantních událostí, sdělení o flexibilitě, které považujeme za důležitý nástroj k využití té flexibility, která je součástí růstu ehm, e, paktu pro růst a stability SGB a pro, e, SGP a pos, dalšího posílení investic a makroekonomické strategie Evropské e, komise. Samozřejmě jsou tu ještě také nedávné události v Řecku. Jsem přesvědčen, že ta výměna názoru bude živá a dávám slovo na úvod panu ministru Paduanovi. Grazie, signor Presidente. Onorevoli membri. Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, Je pro mě velkou ctí eh, účastnit se opět k takové výměny názorů, zejména o, eh, co se týče tak důležitých témat, jako je <clears throat> zpráva ekonomických věcí a měnová unie v Evropské unii. Ehm, posouzení stávajícího rámce ekonomické zprávy vychází z určitých základních premis, zamýšlíme se nad tím, do jaké míry tento systém zprávy pomohl zlepšit cíle větší integrace nebo rovnovážného vyváženého růstu a také zda přispěl k většímu růstu pracovních míst. Zda také přispěl k větší ekonomické konvergenci. Podle mého názoru, a když se na to dívám z různých úhlů, mohu říci, že ta stávající pozice není uspokojivá. A já se tedy teď eh, omezím pouze na tu evropskou, na ty naše evropské zkušenosti a pokusím se z nich vyvodit eh, některá poučení pro budoucnost, která by mohla tento systém ekonomické zprávy zdokonalit. Dovolte mi vyjádřit se k pěti základním bodům, které podle mého názoru schrnují ta hlavní poučení, která se můžeme, eh, která můžeme vyvodit z těch našich společných zkušeností. Za prvé, účinná zpráva musí vycházet na eh, z koherentního souboru politických opatření. Mm, to znamená strukturální politiky, také finanční politiky, finanční politická opatření a také samozřejmě i společná monetární politika. Všechna tato opatření jsou rozhodovány a jsou uplatňovány takovým způsobem, aby navzájem posílili a podpořili svůj vliv a dopad. Ještě se stručně zmíním o jedné věci, která se týká krize. Před několika eh, lety, kdy ta krize začala, jsme se ocitli ve velice ožehavé situaci. Krize v Evropě nám ukázala, že v Evropě, i v Evropě se vlastně mohou eh, vytvořit různé nerovnováhy, někdy nejsou tak eh, očividné a E, v určitém okamžiku pak mohou tyto nerovnováhy naprosto vlastně být e, už e, neudržitelnými. Takže musíme využít všechny nástroje, které máme k dispozici, abychom tyto nerovnováhy překonali. A to vyžaduje silnější zprávu. Jinými slovy, musíme zajistit to, že zpráva ekonomických věcí může jak si předpovědět vznik těchto nerovnovách včas <clears throat> a, a může také přispět k tomu, abychom se těchto nerovno, mm, nerovnovážností zbavili. Takže se e, vlastně Eh, vyhneme tomu, aby se ta situace vlastně úplně stala neudržitelnou a dostalo se to až do určité platební neschopnosti. Takže musíme zlepšit tuto situaci tím, že budeme využívat lepší spolupráci v oblasti makroekonomických nerovnovách. Už došlo k celé řadě věcí, máme zde lepší koordinaci, eh, vnitrostátní rozpočty jsou nyní předkládány na evropské úrovni, ale stále ještě zůstává dost práce k tomu, abychom zlepšili naši politiku koherentnosti. Musíme ji nejprve vůbec definovat. Musíme také koordinovat určité eh, nadnárodní prvky. Musíme se dívat na způsoby toho, eh, jak si vlastně eh, definovat a jak zlepšit koordinaci národních a evropských politik. A teď se dostávám k druhému bodu, k druhému poučení. To jsou tedy ty negativní přelivy to znamená negativní ovlivňování situace, to, že ta negativní situace z jedné země se přelévá do té jiné. Musíme se těmto situacím věnovat a mnohem konkrétněji, mnohem specifičtěji, než tomu bylo v minulosti. Je důležité nejprve dobře ohodnotit tato negativní přelévání Ehm, máme určité zkušenosti vnitrostátních vlád a tyto zkušenosti nám také mohou ehm, zlepšit, dodat tomu přidanou hodnotu a také tedy zlepšit nebo posílit určitou zprávu v těch eh, zemích, kde je to zapotřebí. Během těchto let, kdy probíhala krize, jsme měli zkušenosti s určitým negativním přeléváním, ale my jsme se soustředili zejména na negativní vliv toho efektu nákazy ale v budoucnu eh, tomu bude tak, že vlády budou muset vždy mm, klást eh, důraz nebo klást pozornost na nebezpečí toho, těch negativních vlivů, ale zároveň by tam měly hledat určité pozitivní možnosti těchto efektů. Dále, za třetí, potřebujeme jasnější doplňkovost mezi vnitrostátními politikami a mezi evropskými politickými opatřeními. Jednak jsou zde nutné strukturální reformy v jednotlivých eh, členských zemích, dále je zde nutná stabilní politická situace, stabilní zpráva a musí zde být také konkrétní evropská vize, jednotná evropská vize. Eh, měli bychom podnítit vznik určité strategické vize. Čili měli bychom se zamyslet nad tím, jak se vnitrostátní a evropské politiky mohou navzájem posilovat. Máme zde jednotný trh, máme zde nutnost eh, eh, většího vytváření pracovních míst a musíme toto všechno ještě posílit. Také zároveň bychom měli zjednodušit náš daňový systém. Měli bychom také vytvořit eh, opravdovou unii kapitálu, kapitálovou unii. A to bychom rovněž měli definovat, když usilujeme o toto komplementární mm, spolupráci. Také zde máme roční analýzu růstu, na to bychom se také měli podívat. Protože právě v roční analýze růstu musíme všechny to prvky koherentně skloubit. Další věc, ta čtvrtá věc, která je důležitým poučením, je velice důležitá. Ehm, některých, eh, během posledních let se objevily určité strukturální problémy. Musíme si připravit eh, dobrý časový harmonogram na definování a na provádění reform a také na posouzení jejich dopadu. A ten dopad musíme posuzovat mm, na, eh, v různých oblastech politického a ehm, pardon, ekonomického života. Také bychom měli i posílit eh, efekt, eh, o který usilují jednotlivé členské státy, který by nakonec měl být eh, pozitivní i pro celou Evropskou unii. Měli bychom také díky tomu lépe pochopit i dopad prvků strukturálních věcí v jednotlivých zemích a to, jak to vlastně interaguje s, makroekonom- s makroekonomikou. Čili je důležité stanovit si dobrý časový horizont jak pro celou Evropskou unii, tak i pro jednotlivé členské státy. No a eh, v neposlední řadě je nutné posílit jak odpovědnost na národní úrovni, je důležité, aby členské státy vzaly programy za své a také je důležité posílit vzájemnou důvěru. V mnoha případech, eh, minimálně tedy je to můj pohled na to, jak já to hodnotím, je to tak, že ekonomická opatření, která jsou dobře navržená a dobře zavedená do praxe, přináší eh, nejlepší výsledky. Já se uh, omlouvám, že, ten, uh, že ty hodinky přede mnou, které tady mám, asi neodměřují úplně dobře čas, říká řečník. To nevadí, říká pan předseda. Čili dále, co se týče vzájemné důvěry. Už myslím si, už jsem tady říkal, že celá řada těch politických a ekonomických opatření je sice dobře navržená a e, dobře provedená, ale zároveň ne všechny dosáhnou těch původních cílů, protože se zkrátka nepodařilo získat dostatečnou důvěru u různých e, ekonomických e, provozovatelů, u firem. A to je tedy základní e, Mm, úkol naší politiky. Potřebujeme tato opatření jasně navrhnout a tím se nám podaří povzbudit důvěru eh, v ekonomice. Myslím si, že toto se týká jak národní úrovně, tak celé Evropy. A pak chci ještě pohovořit o jednom dopadu těchto věcí. Eh, když eh, navrhujeme rámec pro ekonomickou zprávu, nesmíme také zapomínat na strukturální reformy. Někteří mají pocit, že tyto, tyto reformy nemají tak velký dopad na ekonomiku, ale já si myslím, že se mílí. Zejména se to týká institucionálních reform, které mohou zlepšit udržitelnost, důvěru, stabilitu, stabilitu institucí, tak eh, ty mají dopad na každodenní život. A také je <clears throat> důležité, aby i rodiny byly připraveny plánovat eh, na několik let dopředu. Čili to jsou všechna ponaučení, která jsem se snažil vyvodit z té minulosti. Děkuji vám za pozornost. Dávám slovo panu ministru Šejblemu. Eh, Děkuji, pane předsedo. Eh, vážení kolegové, je pro mě eh, velkou ctí být znovu ve výboru Ekon. Pierre Carlo Padovan byl eh, mým předsedou v Ecofinu eh, ještě před několika týdny a byl velice dobrým předsedou a právě proto eh, jsem ho nechal trochu přetáhnout řečnický čas a proto bych chtěl nyní hovořit pouze krátce na úvod. Zabýváme se tématem v tuto chvíli z pohledu eh, lidí, kteří se, kteří eh, za, začali svou politickou dráhu z oblasti práv. Pohybujeme se v eh, obtížné institucionální oblasti Evropské unie a eurozóny. Místo předseda komise Dombrovskis včera na zasedání euroskupiny e, řekl něco zásadního, podle mého názoru. Řekl, e, sdílení rizika a sdílení suverenity spolu souvisí. A to je jeden ze zásadních problémů. My můžeme pouze jednat v rámci stávajících evropských slub. Spolková vláda může být zcela přesvědčená z mnoha důvodů, které Pierre Karlo Padovan už popsal, že je potřeba zlepšit fungování eurozóny, ale na to potřebujeme změnu smluv, potřebujeme změnu primárního práva, protože primární právo eh, v oblasti eurozóny je obtížná eh, institucionální otázka. To nemusím ale to, to, v tomto sále říkat. Spolková vláda je vždycky pro e, toto. My, e, dokud nemůžeme změnit e, primární právo, můžeme jednat v rámci stávajícího ráma, musíme se držet v rámci smluv a zpráva eurozóny je třeba zlepšit z celé řady důvodů. Jak všichni víte a jak už řekl Pierre Carlo Padoan. Rozhodující ale je, eh, abychom se drželi těch pravidel, které jsme si odsouhlasili, protože důvěra je důležitá a základem důvěry je právě toto, aby členské státy Evropské unie a zejména eh, eurozóny dodržovaly to, co už bylo odsouhlaseno, ať jde pouze o dohody nebo pravidla. Proto úvahy o, flexibilizace, o flexibilizaci pravidel jsou na hraně nejen právně, ale zároveň ohrožují důvěru, kterou v nás občané mají. Takže proto to, co bylo odsouhlaseno, by se nemělo opouštět, přestože je to obtížné. Už od založení eurozóny tedy hospodářské měnové unie, tehdy jsem už byl v politice a od té doby víme, že zřízení měnové unie bez společné koordinace FIS fiskální a ekonomické je vždycky kontroverzní. A celou tu dobu kontroverzní je. Eh, tehdy jsme diskutovali o tom, e, že začneme měnovou unii a e, existovaly požadavky na společnou měnu e, jakožto pokračování politiky společného trhu. A někteří říkali, počkejme, až budeme mít politickou unii, to bychom možná čekali do dnes. A nebo to zkusme. Tehdy jsme vytvořili pravidla a ty pravidla se nedodržují. Já pocházím ze členského státu, která který od samého začátku pravidla nedodržoval. A mnozí moji přátelé a partneři na to nezapomínají. Tehdy jsme si z toho vzali ponaučení. Tehdejší spolkový kancléř, tehdy když začala současná kancléřka, tak s tehdejším eh, ministrem financí eh, Steinbrückem eh, prohlásila Evropské komisi, že bude v budoucnu pravidla dodržovat. Proto bych dnes nechtěl kritizovat ty, kteří pravidla dodržují. V rámci naší nacionální politiky Tedy potřebujeme, potřebujeme solidaritu, protože máme už zkušenosti z finanční a bankovní krize, která nezapočala v Evropě. Poučili jsme se v tom smyslu, že eh, finanční trhy velice rychle ztrácejí důvěru. A právě proto v eurozóně, ale to se evropským institucím příliš nelíbí, a pro mě a spolkovou vládu je to až druhé nejlepší řešení. Ale někdy druhé nejlepší řešení je lepší než nic, pokud to první nejlepší řešení je nemožné. E, proto máme nyní e, komplikovaný systém práv, který se snaží vrátit eurozóně důvěru. A velice se snažíme o solidaritu s celou řadou e, členských zemí, ale v těchto dnech tedy to, na to nesmíme zapomínat protože máme tedy, dosáhli jsme velké mírně solidarity, která je ve společném zájmu všech Evropanů naléhavě nutná. Samozřejmě to ale také znamená, že ten princip, který známe z rozvojové politiky a tedy zkrátka, že je potřeba pomáhat k samostatnosti. E, pomoc, která neodstraní ty základní problémy, které jsou kořenem, není řešením. E, právě proto bychom měli dávat pozor na to, abychom rozhodovali správně, tak, abychom členské státy v Evropě pomocí eh, ekonomických pobídek eh, navedli na správnou cestu v globalizovaném světě, kde se tak prudce mění podmínky konkurence. A my všichni máme na srdci eh, akceschopnost naší infrastruktury a našich sociálních jistot. Vynakládáme dvakrát více nákladů na tyto oblasti než další průmyslové e, země. To je faktum, ale musíme e, také provést strukturní reformu Eh, což není v nesmyslu od nějakých fanatiků, ale je to nutnost, pokud chceme si udržet životní standard v budoucnosti a zachovat demokracii. A právě v tomto rámci eh, je potřeba uvažovat o reformě eurozóny. Eh, musíme pracovat dále, protože v posledních letech jsme se pohnuli z místa. Euro je stabilizované a ty země, které potřebovaly pomoc, když jejich finanční když jejich finanční trhy měly problémy, se dočkali velké pomoci a také jsme bojovali proti příčinám. To je kondicionalita, o které se často mluví. A vznikají tu také milné představy, jako by problém v jedné zemi byl jaksi vinou někoho jiného. Ale většina problémů začíná vždycky doma a právě proto v první řadě doma je potřeba je řešit. A solidarita tomu může pomoci v řešení problému, ale nemůže e, ten problém vyřešit úplně sama. Děkuji vám. Děkuji. Pane Schäuble. A nyní bude mít slovo zpravodajka a destinový zpravodajové. Dva minuty na otázky, dva a půl na odpovědi obou řečníků. Takže celkem to bude sedmiminutový slot. Prosím, nepřekročte dvě minuty pro dotaz. Takže paní Beres má pro slovo jako první. Ano, je skutečně privilegium zpravodaje eh, mít dvě minuty. Děkuji, že jste se dostavil. Jenom eh, ve zkratce v těch dvou minutách mi dovolte položit pár otázek. Pane Paduan, vy jste naznačil nutnost identifikovat nerovnováhy, abychom měli evropskou eh, vizi celé záležitosti. Co navrhujete v tom rámci, který se před námi otvírá, to znamená možnost hovořit o revizi jak sixpacku, tak eh, tupeku, protože eh, to taková zdá se, že je vůle eh, legislátorů, čili možnost, která se před námi otvírá. Jaké jsou ty hlavní body, o kterých bude potřeba diskutovat také, pokud jde o zprávu čtyř předsedů? Hovoříte o komplementaritě mezi národní a evropskou legislativou, zvláště pokud jde o strukturální reformy. Máte nějaký námět ke zlepšení tohoto rámce a účinnosti opatření, které jsou takto zaváděny? Vy jste, pane Šojble, hodně zdůrazňoval nutnost dodržovat pravidla. A řekl jste na konci, že problém většinou pochází z té národní úrovně. V, v čem tato, jak tato národní situace úplně vysvětluje ty rostoucí rozdíly mezi eh, eh, evropskými ekonomikami ještě před vznikem krize a zhoršování těchto rozdílů od vzniku krize. A jakým způsobem bychom to mohli napravit? Thank you very much for those. Děkuji vám za tyto otázky, které jsou uh, skutečně nelehké, je to skutečně taková výzva. Já se vrátím k tomu, co už jsem řekl, jak zlepšit tupek a sípek a jak zachovat tu vizi čtyř eh, prezidentu, jak už to základní, eh, nebo čtyř jak eh, zachovat eh, tuto hybnou tu sílu. Je tu hodně různých e, opatření, e, ale udržejme účinnost tohoto systému, pokud budeme mít na paměti dva aspekty. Jednak, že ty e, nástroje politik musí být lépe integrovány. Musíme si uvědomit, a to je jedno z mých oblíbených témat, že dopad strukturálních reform na konkrétní legislativu a konkrétní implementaci může mít různý dopad podle eh, makroekonomického prostředí. Podle toho, jak se vyvíjí toto prostředí. A eh, předseda Evropské centrální banky eh, řekl, že makroekonomická politika zvládá věci do určité míry, ale pak jsou potřeba strukturální reformy, abychom maximálně využili přínosy toho makroekonomického prostředí. A ty nástroje strukturálních reform budou lépe fungovat, pokud například cenová očekávání budou spíše rovnovážná, spíš než budou, že by ukazovala směrem dolů, jak je tomu dnes. A je tu tedy určitá vize, ta eh, vize eh, čtyř předsedů, která by měla zefektivnit celý systém. Procházíme teď takovou fází, kde různé země jsou na různé úrovni, pokud jde o jejich pokrok na eh, cestě eh, těch strukturálních přizpůsobení. A je na těch jednotlivých vládách, aby tento reformní proces urychlili. Ale je tu určitá systémová dimenze, která musí být daleko explicitněji než v minulosti zapracována do tohoto systému, abychom si uvědomili, jak negativní, tak pozitivní eh, spillovers, s tím, že některé věci jsou již definice evropské. Vím, že jsem to řekl obecně, ale tolik, kolik mi vymezený čas dovoluje. Er- Mě se Madame Perez ptala, jak vysvětlím, že už před krizí vývoje v některých členských státech Evropské unie a společné měnové unie byly ekonomicky rozdílné. Což není zcela neobvyklé při konkurenčním prostředí, že eh, lidé spolu žijí tak, že eh, konk- systémy konkurence vedou k tomu, že lidé dosahují různých výsledků. Je tomu tak ve sportu a je tomu tak i v ekonomice ale eh, zároveň v každém společenství je potřeba postarat se o to, aby e, výchozí situace byla stejná, aby, e, aby, že vznikají různé situace. A to je právě e, úkolem Evropské unie a rozdělení kompetencí mezinárodní a evropskou úrovní. To je princip každého federálního zřízení. Já jsem ve vládě Spolkové republiky Německo, my máme velice dlouhou federální tradici, například během Eh, tehdy v době studené války a eh, kdy došlo po druhé světové válce k rozdělení Německa, tak to putovali biliony marek ze západního Německa do východního. Eh, pro tedy z těch silnějších spolkových zemí do slabších spolkových zemí, a to ať už z jakýchkoliv důvodů, aby dos, abychom dospěli k rovnováze. Na tom je ale potřeba se dohodnout v Evropě, to není jinak. My máme eh, systémy eh, nastolování rovnováhy, ale eh, je to v rámci stávajících smluv a jde to pouze na základě vzájemné důvěry. A vzájemná důvěra je něco, na co musíme dávat pozor a hlídat si to a to znamená, že se musíme snažit dodržovat dohody, což eh, na jedné straně vede k solidaritě, ale kromě toho myslím, že naše problémy bychom mohli mnohem lépe řešit, protože často se, často se v Evropě zabýváme pouze tím, co se děje u nás, a neřešíme problémy okolního světa, tedy té vlastní konkurenceschopnosti. A když si toto uvědomíme, tak musíme dávat pozor na to, abychom neuvázli, abychom nezabředli do pravidel. A já mohu říct mnoho příklade, příkladů pravidel z evropských institucí, eh, splynoucích z evropského primárního práva, které vedou k tomu, že ani zdaleka nejsme eh, tak inovativní, jak bychom být měli v našich ekonomikách. Eh, pro mě jedno z nejobtížnějších eh, rozhodnutí eh, bylo v případě produktů v rostlinné technologie e, a výzkumu v těchto oblastí, kdy zkrátka ten výzkum byl přesunut do mimoevropských zemí. A další příklad. Abychom pokračili do digitální ekonomiky rychleji, e, potřebujeme naléhavě deregulaci e, evropského práva. Takže myslím si, že potřebu, abychom dosáhli lepší růstové dynamiky a abychom měli lepší manévrovací prostor k řešení Eh, problému Evropy musíme se soustředit právě na toto. Děkuji vám a teď za EPP stínový zpravodaj, zpravodajka Ester de Lange. Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji oběma ministrům, že jsou zde. Byla jsem velice ráda, že také soused pana Šojbleho eh, pokyvoval když říkal, že se nesmíme dívat pouze na tu evropskou situaci, ale také na to, že vlastně se musíme dívat na ten větší kontext, tak jsem byla velice ráda, že se ten soused pana Šebrho pokyvoval. Hovořil jste o tom, že je důležité posílit důvěru, ano, s tím souhlasím, ale máme různé ehm, různé názory. Někdo říká, že k té větší důvěře prostě povezou, je, povedou různá, e, různá opatření. Je také důležité, abychom neopakovali chyby z minulosti. Mám dotaz na pana Šejbleho. Jsou členské státy v, této, v této situaci připraveny na větší flexibilitu, anebo eh, to u vás vyvolává obavy? A za druhé, hovořili jste o takových těch prvních dnech eh, měnové unie, říkali jste, že jsme vytvořili měnovou unii, ale pak v roce 2003-2004 se nedodržovala pravidla. Jak by to bylo podle vás negativní? kdybychom teď nedodržovali pravidla, která jsme vytvořili během krize, jak by to bylo, eh, jak, jak, jak špatné by bylo nedodržovat tato pravidla. Pak ještě pan Padován, hovořil jste o panu Dragimu, který hovořil o tom, že monetární politika může fungovat pouze do určité míry a pak už je zapotřebí strukturální reforma. Dovolte mi soustředit se na reformu Eh, pracovního trhu. Jak eh, je to podle vás důležité eh, v jednotlivých členských státech, včetně vaší země a jaké plány máte v tomto ohledu? Děkuji. Please, I hope you are not asking a second communication flexibility. Or, yeah. I find it very important that some... Ano, takže asi nechcete, aby, aby znovu jste říkali o tom sdělení o flexibilitě. Ne, mě by velice zajímalo, jaké má, tady, jaký mají hosté dojmy ohledně, těch budoucích, ohledně toho budoucího vývoje. Takže nejprve pan Schäuble. Já jsem na začátku svého projevu poznamenal, že se pohybujeme v právním rámci, který je potřeba dodržovat. A proto Flexibilita není nic negativního, ale flexibilita nesmí vést k tomu, abychom podkopali základy důvěry. A pokud by flexibilita vedla k tomu, že ta pravidla, která byla e, e, dohodnuta, nejsou dodržována, což je zkušenost z roku 2003, tak to je špatně. To potom zničí důvěru, což je politicky důležité. E, a tak tomu bylo v celé řadě členských zemí Evropské unie. Eh, byla tam rostoucí potřeba vzhledem k tomu, že političtí vůdci eh, už několik desetiletí byli přesvědčeni o potřebě eh, Evropy, tedy aby lidé měli suverenitu a zároveň je musel, museli své občany neustále znovu přesvědčovat o nutnosti Evropy. A pokud tedy je to, je to vývoj, který je k sledování v mnoha zemích. Ne tolik v Německu, ale i v Německu. Já to ale znám i z dalších zemí, protože nesledují pozorně pouze německou politiku, ale mají s tím problémy mnozí moji kolegové. Tak já nebudu jmenovat žádné příklady konkrétní. A e, za druhé, pokud jde o ekonomický vývoj, tak pro ten je důvěra neméně důležitá. Mnoho ekonomů e, se jistě diví, proč z celého světa zrovna Německo eh, tak zdánlivě bezideovou politikou eh, si vede o tolik lépe než ostatní. A proč s finanční politikou, která eh, dodržuje evropská pravidla, není vůbec nic špatného. Zároveň zadlužení určitého státu v dostatečně velké době, kdy dosahuje až 60 HDP, před pár lety, když jsem začal jako ministr e, financí, jsme byli na 80% v Německu. E, teď jsme někde pod 75% a e, já jsem kritizován za to, že kdybychom se nedrželi pravidel, tak bychom byli na 60. Kolik ale flexibility chcete vytvořit? A e, jak potom chcete věřit tomu, že ještě někdo bude důvěřovat tomu, že ta pravidla vůbec ještě platí? Tady vzniká ekonomický problém. V Německu s naší finanční politikou máme už několik desetiletí nejvyšší poptávku spotřebitelů a nejnižší nezaměstnanost a to vlivem udržitelné finanční politiky, eh, což je účinek důvěry spotřebitelů a investorů. A proto si myslím, že jak politicky, eh, tak ekonomicky bychom měli, eh, bychom měli zdůrazňovat spolehlivost. Já vím, že e, výchozí situace v různých zemích je velice různá a e, ti, kteří mají méně problémů, e, včetně v mé země, by měli mít pochopení pro ty, kteří mají více problémů. A tak je to správně. Děkuji za tu otázku, jak jsou důležité pracovní trhy. Jsou důležité z mnoha eh, důvodů. A já bych mohl uvést některé, eh, které se konkrétně netýkají žádné národní reformy, ale reform obecně. Tam, kde eh, pracovní trhy mají lepší výkonnost než jinde. Za prvé reforma pracovního trhu by měla zlepšit způsob nastavování platů na úrovni společnosti firem. To zvyšuje produktivitu a zvyšuje osobní příjmy zaměstnanců. Za druhé, Reforma by měla usnadnit realokaci, zejména v době krize a v době po krizi. Všichni musíme přizpůsobit své ekonomiky velice rozdílnému e, prostředí. A právě proto bychom měli e, poskytnout instrument které budou podporovat spíše pracovníky než pracovní místa, což je základní princip, který e, také má vliv na to, jak budou ty e, rozpočtové zdroje. Existuje tedy silná vazba mezi touto strukturní reformou a složením rozpočtové politiky. To je jeden z příkladů e, fiskální konsolidace příznivé k růstu, tedy co nejlépe využívat omezených veřejných zdrojů a navázat je co nejlépe na reformy. Ale v konečném důsledku, zejména v některých zemích, určitě v mé zemi, reforma pracovního trhu nesmí ztrácet ze zřetele to, že největší ztrátou, největší obětí krizí jsou mladí lidé. Nezaměstnanost mladých lidí je obrovským problémem. E, já to nemyslím pouze nějak řečnicky, když říkám, že riskujeme vznik, že jsme ohroženi vznikem ztracené generace. Takže každá reforma musí cílit na mladé což znamená, že pracovní eh, trh a jeho reformy jsou důležité sami o sobě, ale to nestačí. Potřebujeme obecnou strategii reform a já tady myslím dva hlavní proudy. Eh, za prvé, k reformě pracovního trhu je také potřeba reforma trhu produktů, eh, tak, aby firmy mohly nabírat zaměstnance, když mají příznivé investiční příležitosti. A v neposlední řadě vzdělání. Víme, že hlavním hýbacím motorem růstu e, v pokročilé ekonomice jsou e, dovednosti a schopnosti. A proto je potřeba zlepšit systém školství určitě v mé zemi. Já si myslím, že reforma školství je zásadním doplňkem reformy pracovního trhu. Děkuji. A nyní za EKR pan Ben Luke. Guten Tag, meine Herren. Eh, dobré eh, ráno, pane, eh, páni ministři. No, otázka na pana panova, panovana je velmi krátká. Pan Schäuble tady představuje Německo jako vzor pro celou eurozónu a já se ptám, chce Itálie a může Itálie následovat německý příklad? Eh, pane Šojble, vy jste zcela správně zdůraznil, eh, kolega Padovan také, že eh, bilance ekonomického řízení má velice střízlivé výsledky. Já bych vám chtěl připomenout, Eh, jak eh, skandálně byla pravidla porušována. Cíl 3% deficitu, což byla, eh, hlavní, což byla horní hranice, byl za poslední roky 90krát porušen a ani jednou za to nebyly sankce. Místo toho jsme, se, jsme se říkali, že musíme se soustředit na strukturní deficity, tak aby státy měly více flexibility. Nicméně ta dohoda redukce deficitu eh, byla podle mého počítání ve 111 případech porušena a v žádném ani jediném případě to nevedlo k sankcím. Výsledkem toho je že horní mez dluhu, kterou jsme odsouhlasili na 60%, se mezi tím stala v podstatě spodní mezí protože většina států eurozóny je mnohem více než 60%, někdy jsou až na dvojnásobku. Přes další reformy paktu stability a růstu se Itálie a Francie Eh, propadly, nedodržují střednědobé rozpočtové cíle a eh, nebyly jim uloženy žádné sankce. Místo toho se říká, že musíme využívat pak stability a růstu k tomu, abychom umožnili další výdaje a další zadlužení. Já se tedy ptám, vy jste právník, pane Šojble, a chcete to vnímat tedy z právního hlediska, ale další eh, Otázka je, že spolkový ústavní soud v Maastrichtském rozhodnutí řekl, že, má, že Německo má legitimní důvod vystoupit z eurozóny, protože eh, euro není záruka stability. Mohl byste odpovědět jasným ano nebo ne? Sdílíte tento právní názor Německého ústavního soudu? Thanks very much for the question. Děkuji za tuto otázku, zda by Itálie měla následovat příklad Německa, zcela jistě. Pokud se nemýlím, tak když se podívám na situaci před 15 lety, plus minus, kdy tedy e, začínalo to období eurozóny, tak tehdy eh, Německo mělo poměrně špatnou pozici, co se týče konkurenceschopnosti. Takže se ukazuje, že Eh, nebo když se podíváme na ty směné kurzy, tak eh, to nebylo tak dobré, ale od té doby Německo velice poskočilo, bylo to opravdu vynikající a to vlastně také umožnilo Německu eh, dobře fungovat, jak co se týče růstu, tak i co se týče vytváření pracovních míst. I v těch prvních letech krize. Takže je to opravdu dobrý příklad. Pokud máte dobrou strukturu, pokud máte dobré instituce pracovního trhu a pokud všechno toto pracuje dobře, tak jste určitě v lepší pozici, abyste eh, odolali takovým různým otřesům, jako byla třeba eh, finanční krize. Takže zcela jistě bych eh, chtěl, aby má země fungovala a měla takový výkon jako Německo. A my vzhlížíme k Německu, ale Nevím tedy, jak to bude. Možná tedy snad v několika eh, následujících letech se ukáže, že ta italská ekonomika jde podobným směrem. Také mi ještě dovolte říct jednu věc. Pokud jsem dobře porozuměl, když jste hovořil o tom eh, porušování paktu stability a růstu. Nejsem si tedy jist, zda jsem to dobře pochopil, možná um, jsem to úplně nepochopil, ale chtěl bych vám říci, že Itálie je teď vlastně v, tom, v, tém, v těch preventivních opatřeních, ne v těch nápravných opatřeních, na rozdíl od uh, jiných zemí. A i když máme z té velké zatížení, my toto zatížení uznáváme, tak se velice usilovně snažíme zamyslet se nad tím, jak ten uh, dluh, jak si zastavit, jak se dostat na tu e, jinou úroveň. Máme zde fiskální politiku, prorůstová opatření a také v neposlední řadě plánujeme strukturální reformy, které posílí udržitelnost. Takže já vím, že asi to tak vypadá, že země jako je Itálie porušuje země, ale pokud se podíváte na číselné údaje, tak to není pravda. Děkuji. Já bych nejprve eh, chtěl říci panu poslanci, že je, je otázka, zda označuji e, Německo za vzor. Já si, nemys, já si myslím, že není v pořádku, e, že kdy e, panu Padovanovi pokládáte otázku, kde mi podsouváte něco, co jsem neřekl. A druhá otázka, jak mám odpovědět, když jste si v podstatě odpověděl sám, tedy já mám Já při nejlepší vůli nemůžu takovou otázku odpovědět eh, pouhým ano nebo ne. Spolková vláda se dodržuje eh, evropské primární právo, právo a právě tak spolkovou eh, ústavu velice přesně. O tom si nemusí dělat nikdo žádné starosti. My máme v naší ústavě, tedy ta, ta se poučila z tragické zkušenosti 20. Eh, století, zejména té východní poloviny Německa. Poučili jsme se, že potřebujeme silnou kontrolu demokraticky legitimního většinového rozhodování. Eh, to je taková velká německá zvláštnost, ale my také máme určité zvláštnosti historické a má generace si z toho vzala to ponaučení, že bychom měli vždycky dbát e, a tak na to, aby v budoucnosti jsme nezapomínali na ta historická ponaučení. A e, druhá poznámka. E, Německo e, profituje stejně jako všechny ostatní evropské země z toho, že je součástí evropského společenství. To je potřeba nepodceňovat. Evropská integrace není pro nikoho prohrou. Všichni z toho profitují. Někdo více, někdo méně. Německo je na tom poměrně dobře, ale ani zdaleka nejsme v situaci, kdy by byl nějaký důvod to měnit. Já samozřejmě mohu hovořit otevřeně o slabinách Německa, ale myslím si, že se můžeme učit od ostatních zemích. Je to takový eh, proces benchmarkingu. My máme například duální systém vzdělání, který je patrně lepší než v jiných eh, zemích Evropy a ten se podílí na boji proti nezaměstnanosti mládeže. Pokud jde o eh, deregulaci, ta, Například můžeme e, stavět moderní letiště, abych e, uvedl příklad v dlouhodobém horizontu. A já si myslím, že Evropa by mohla fungo- fungovat lépe, kdybychom se nemuseli potýkat s arogancí, ale kdybychom jednali vždycky s vědomím, že jde o náš společný zájem a naši společnou odpovědnost. Ale ještě jednou, pro dnešní generaci Moje generace to viděla tak poněkud romanticky, vzhledem k tomu, že vzešla z poválečných zkušeností, ale eh, kdyby eh, evropská eh, evropská integrace nebyla ohrožována těm, kteří by ji napoblach před další světovou válkou, tak, by, tak já jsem tedy vděčný Evropskému parlamentu za ten, tu vzpomínkovou událost pro oběti koncentračních táborů, ale pokud chceme, kdyby, Kdybychom Evropu nezaložili tehdy, museli bychom to udělat dnes v roce 2015 vlivem globalizace a museli bychom to udělat naléhavě. Děkuji. A nasleduje za Alde Stinový zpravodaj Mikael Tojre. Neomlouvám se. Je to Sofia Intral. Děkuji, pane předsedo. A omlouvám se za absenci kolegy, který měl jiné závazky na jiném místě. Děkuji oběma ministrům za úvodní slovo. Pan ministr Padovan hovořil o vzájemné, eh, vzájemném respektu. A to myslím si, že je jeden z klíčových prvků, protože velká část této diskuze je také o vzájemné důvěře a respektu i když to neříkáme možná tými slovy, tak hovoříme o striktním uplatňování pravidel jakožto základu pro vzájemnou důvěru. Ale je důležité, aby také pravidla platila pro všechny stejně, aby ne, jsme neměřili dvojím metrem, protože jinak e, dů, vzájemná důvěra nebude. Je důležité, aby když e, spolu hovoříme, abychom e, k so, o sobě hovořili ústivým způsobem a ne v karikatuře, protože psychologie Eh, hraje často velkou roli, pokud jde o důvěru občanů v Evropské unii. Je to také o tom, abychom dodržovali naše sliby a abychom eh, dělali to, co říkáme. Tady chci také vás oslovit v roli členů rady, že pokaždé slyšíme stejná prohlášení o významu strukturálních reform, významu vnitřního trhu, významu investic, ale rada, respektive členské státy, ne vždy dostojí s těmto slibům. Hodně se hovoří o vnitřním trhu, ale třeba telekomunikační balíček stále ještě uh, je uh, zablokovan, nebo různé další, stále ještě nemáme dost investic eh, pro ten investiční plán eh, a mnoho dalších potenciálních závazků, které nebyly v praxi eh, vykonány, a tudíž já si kladu otázku, jak se jak přejít z toho stádia řečí do fáze činu. Jak zajistit, aby nebyla jen fiskální disciplína, ale aby také došlo k dokončení vnitřního trhu a toho investičního plánu, který tak naléhavě potřebujeme. Jaký, jaký investiční balíček nebyl implementovan? Telekomunikační balíček a pak jsem zmínila také tedy nedostatek eh, zatím investic za, zaručených pro ten investiční plán, který se vypracovává. Uh, I understand this is rather than a question is. Uh... Takže tedy spíše než eh, dotaz, to byl spíše takový obecný komentář, takže obtížné na to reagovat. Já bych se chtěl vyjádřit k jedné věci, o které jste hovořila a která je velice důležitá. Je to investiční plán. Myslím si, že jste činíme pokrok a e, jednak tedy pan předseda Juncker představil investiční plán, který teď je velice detailní, má tam jednotlivé instituce, zdroje, cíle a tak dále, takže to je důležité, ale zároveň, a to teď tedy hovořím o svém E, názoru, i z toho e, hovořím i o pohledu vnitrostátního, si myslím, že se vlastně mění perspektiva, e, z jaké se řeší tyto problémy. Velice vítám iniciativu komise považovat nyní investice za klíčovou proměnou, protože víme, že ty investice se opravdu propadly dramaticky, a to nejenom v Evropě od té doby, kdy začala krize, jak soukromé, tak veřejné investice a my opravdu ty investice nutně potřebujeme oživit. Zároveň potřebujeme i posílit době i dlouhodobě poptávku, ale zároveň musíme také mm, mít té inovace, vytvářet pracovní místa, takže zcela jistě nepochybně se musíme uchylovat k investicím. A ještě co se týče Eh, vztahu třeba k Evropskému strategickému fondu a tak dále, o tom se ještě příliš nehovoří, ale myslím si, že vůbec ta myšlenka, když se, chcete, když se chceme vrátit k investicím, tak musíme mít dobré podmínky. Je důležité, aby například byly využity i zdroje veřejného sektoru, ale ještě více je důležité eh, také využít eh, pákový efekt u soukromých investic. Dále je důležité aby byly přiděleny stroje na takové investice, které jsou udržitelné, které jsou životaschopné. A proto musíme silně posílit také e, instituce, které se věnují projektům, e, také bychom měli posílit i e, soukromo veřejná partnerství. Myslím si, že vnitrostátní vlády, které se zastupuji, musí zlepšit ten systém připravování a podávání projektů, také tam eh, se vlastně musí využít eh, ty zkušenosti z minulého období, které je nutné ještě vypilovat, ale myslím si, že jdeme dobrým směrem. Velká část eh, té věci, která se týká veřejných zdrojů, se netýká pouze toho, zda jich je dost nebo zda jich je málo, ale jak, jakým způsobem využijeme tyto peníze a jak budou účinné. Paní kolegyně Infeld, u investic je vždycky problém v tom nejen eh, mít k dispozici prostředky, ale také to, aby byly implementovány. A tady musíme jak na evropské úrovni, tak na nacionální eh, úrovni eh, být lepší a e, efektivnější. Pokud jde o telekomunikační balíček, já předpokládám, protože komisař Ettinger, se kterým jsem mluvil naposledy v neděli večer, e, představí návrhy a tady podle mého názoru v první řadě jde o otázku evropské regulace podle evropského primárního práva a potřebujeme určitou deregulaci. E, kromě toho za předsednictví Piera Karla Padoana od začátku září na radě ministrů financí, na, info, na neformální radě v Miláně jsme se chtěli během příprav na Junkrovu iniciativu nehovořit pouze o částkách, ale také o životaschopných investičních příležitostech. Nechali jsme vypracovat ten seznam předložený e, Evropské investiční bance, která ten seznam bude přeskoumávat spolu s komisí a budeme pracovat na tom, abychom nepracovali pouze o e, číslech, e, jako u programu proti nezaměstnanosti mladých před několika lety, ale budeme se zabývat také tím, jak implementovat ty prostředky, tak, aby byla posílena ekonomická dynamika v členských zemích. Děláme to na evropské úrovni a musíme to dělat i na národních úrovních. I v Německu to, co ve veškeré zisky, eh, které získáváme ve finančním manevrovacím prostoru, eh, vynakládáme na eh, investice. A, to je, a podobný návrh podalo i tedy Německo i na evropské úrovni. Děkuji. Teď nám dochází čas, takže se skupíme další dotazy za Gue Fabio de Mazi. Já vás zdravím, pane Padovan, pane Schäuble. Finanzmärkte. Pane doktore Schäuble, vy jste hovořil o, důvěru, o důvěře ve finančních trzích a já mám takový dojem, že eh, politické vedení v hlavních eh, městech evropských států by se mělo vážně zamyslet nad důvěrou občanů a já nezdílím vaši eh, perspektivu německého rozvoje ekonomického. Německo nikdy nemuselo podstoupit takové tvrdé fiskální přizpůsobení jako další státy. Eh, pokud eh, si vezmeme třeba Řecko, tak eh, tomu, bylo, tomu byl naordinován jeden z nejtvrdších úsporných balíčků. Není to zrovna průmyslová země, ale dluh vzrostl na 130 HDP a každý druhý mladý člověk je bez práce. My tady, na to máme tedy rozdílné názory a přesto bych vám chtěl položit dvě otázky. Za prvé, Evropská centrální banka oznámila, že že tedy bude akceptovat řecké dluhopisy v rámci nouzové likviditní e, asistence, pokud se Řecko i nadále podrobí tomuto e, programu přizpůsobení. Vidíte tady možná jako právník e, konflikt s názorem e, Evropského soudního dvora, který říká, že Evropská centrální banka e, musí se držet stranou e, ekonomické politiky tak, aby tak aby akceptovala i cenné papíry soukromého sektoru eh, bank, které jsou eh, mnohem méně hodnotné. Za druhé, vy jste zdůraznil potřebu strukturní reformy. Samozřejmě Řecko potřebuje strukturní reformu, ale proč spolková vláda netrvala na tom, abychom něco udělali eh, v rámci boje proti daňových podvodech? I to by bylo v, v, v zájmu německých daňových poplatníků, ale spolková vláda e, vždycky explicitně odmítala tuto možnost. Dalším řečníkem je Sven Giegold. Děkuji. Dnes hovoříme o e, otázce e, ekonomické zprávy, economic governance. A a to, že jsou tu e, ministři financí Německa a Itálie, je takové symbolické. Můžeme hovořit o těch e, problémech e, v Itálii, kdy během krize jste si prožili tvrdé časy, za to Německo naopak mělo nízké úroky a mělo manevrovací prostor v ekonomické oblasti a jak tedy budete naplňovat ty, pra, ta pravidla sixpacku a tu dluhovou brzdu, protože nyní eh, dochází k odbourávání státní zadluženosti, ale zbývá otázka, proč Itálie má nadále problémy s poptávkou. Eh, Německo podle posledních dostupných čísel má, vý, má přebytek výkonnosti 6 miliard e, euro. Za to ale v Německu e, existuje nutnost mnoha e, investic v rámci finančního rámce, o kterém doktor Schäuble mluvil, které se nenaplňují. A otázka zní, e, jak můžeme zajistit fiskální koordinaci mezi oběma zeměmi, jak to zlepšit. Od vás, pane Padované, bych rád věděl, jak hodnotíte německou fiskální politiku. Přejete si expanzivnější politiku s více investicemi, které by dávaly e, lepší e, manévrovací prostor a nejenom e, přizpůsobení krizi. A dále od vás, pane Šojble, bych rád věděl, proč jak si jdete nad rámec pravidel a plníte je až příliš místo, abyste investovali do společné, na naší společné budoucnosti, čímž byste i našim evropským partnerům umožnil větší manevrovací prostor. Jaká pravidla jsou potřeba na evropské úrovni na to, aby v budoucnosti vznikla spíše takováto rovnováha a aby se každý nedíval pouze na svůj národní píseček. Marko Vali, jakožto poslední řečník. Ano, děkuji. Pane předsedo, dobré ráno, zdravím pány ministry. Jaký eh, byl víkend? Pane Padovan, nezlobte se, ale já bych teď položil otázky hlavně eh, vašemu, eh, tedy šéfovi, panu německé, eh, německému ministru, ministrovi, když um, protože Itálie teď předsedá pouze trojce, kterou nikdo nezvolil. Každopádně um, chcete pokračovat v egoismu toho té rozpočtové kázně, což je e, něco, co e, ničí všechny projekty. Zavedli jste euro a velmi přísná pravidla. E, desítky velmi známých ekonomů, známých v celém světě říkají, že potřeba zrychlit veškeré projekty počínaje fiskální harmonizací, ale nedošlo k tomu zrychlení. Protože sice hovoříte o solidarit, solidaritě, ale eh, ve skutečnosti jde všechno jenom ve prospěch trhů, které zneužívají eh, krizi státních trhů a z, pak takové situace jako eh, Lucembursko a další věci, které se dlouho přehlížely. Ale jsou tu také určité hrozby ze, ze strany například měnového fondu, Neměli bychom se tolik zaměřovat na eh, Řecko, ale třeba na Lucembursko. Každý členský stát se dívá jenom na vlastní pupek a celá Evropa chudne. Udělali jste teď kvantitativní, kvantitativ easing, ale eh, kromě toho jsou tu další věci, které jste zdaleka neudělali. Pořád to vypadá, že každá země se bude, bude řešit svůj vlastní eh, dluh. Jestli mohu ještě jednu věc. O co mi vlastně jde? Německou se v této situaci sice daří eh, dobře, ale když se podíváme na eh, eh, celkovou bilanci účtu, ano, jenom díky tom, těmto přebytkům může takto Německo dělat. To, takže prosím všechny tři otázky. To nebude příliš snadné odpovědět, pane předsedo, na všechny e, otázky. Nicméně samozřejmě je jasné, že máme rozdílné názory na některé věci. A na to, abych všechno komentoval, e, to, co byly spíše poznámky než otázky, tak to nemůžete od řečníka očekávat. Ale každopádně, pane Kolebo, pokud jde o rozhodnutí Evropské centrální banky, tak já jakožto finanční ministr důvěřuju ECB. Eh, e ECB má odpovědnost za měnovou politiku. A Evropská centrální banka je z dobrých důvodů nezávislá a to znamená, že její rozhodnutí musíme akceptovat. Na měnovou politiku jsou různé názory, ale rozhoduje Evropská centrální banka eh, Mario Draghi ale neúnavně opakuje, že měnová politika nemůže zařídit růst, to je úkolem ekonomické politiky. To Zase tady jde o otázku, toto je otázka, která přísluší demokraticky zvoleným instancím, vládám, komisi, e, parlamentu. A e, proto musíme se na tuto otázku koncentrovat a pokud jde o ECB e ve vztahu k Řecku, a, je, a ty, tak ty, její požadavky jsou zcela v souladu s mandátem Evropské centrální banky. O tom si nikdo nemusí dělat žádné starosti. A vy jste si určitě přečetl eh, stanovisko eh, Evropského soudního dvora, což by, který, který byl vlastně, která byla podle předlohy eh, spolkového ústavního soudu. Pokud jde o e, souvislosti e, v Řecku, e, tak já při vší úctě musím říci, že v Řecku proběhly volby, kde je velice zajímavá koalice, která tam vznikla, to je všechno velice hezké, ale to všechno je třeba vnímat. Nemění to ale nic na zkušenosti, že příčinou říct, řeckých problémů je třeba hledat jinde. V zemích, které do roku 1990 měli socialismus, je to ještě něco jiného. Ale eh, řecké obyvatelstvo netrpí kvůli nějakým rozhodnutím v Bruselu nebo v Berlínu, ale eh, to proto, ale, ale spíše vlivem toho, jak žila řecká elita už několik desetiletí. Pokud jde o daňovou, daňovou politiku, tak tady eh, e, evropské primární právo mluví jasně. A je zapotřebí najet rozhodnutí, hledat tady nějaké jiné rozhodnutí je plýtváním času a jinak, jakožto německý minister financí, eh, jsem hovořil s kolegy z dalších zemí eh, ohledně eh, boje proti daňovým únikům. Tady ale Řecko nevyužilo nabídky, je potřeba to respektovat, ale je potřeba to zmínit. Pane Gigolde, o německé finanční politice bych hovořil někdy jindy, to mimo Německo nezajímá příliš mnoho lidí, jenom bych chtěl poukázat na to, že my neplníme pravidla nadměrně. Naopak máme, máme málo nového zadlužení a vyšší růst než většina dalších zemí v Evropě a chtěl bych také poukázat na to, že země, které byly pod evropským programem, to je těch pět podle zprávy OECD, tak které z nich implementovaly eh, strukturní reformy. Je to těch pět programových zemí. Za prvé Řecko. Není to tak, že by ten program ne, nešel dobrou cestou i Řecko eh, dosáhlo růstu a primárního přebytku. Řecko je na dobré cestě, ale bude to cesta namáhavá pro řecké obyvatelstvo. A, od, to, a to říkám od počátku své funkce v ministra financí v Německu. Děkuji, pan Padovan. Já bych odpověděl na tu jedinou otázku, která byla adresována mně a která souvisí s Německem a e, ta otázka zněla, jestli si myslím, že více německých investicí by bylo lepších a já odpovídám ano, to ale není nic nového. E, Wolfgang by s tím určitě souhlasil. Otázka není, zda je potřeba více investic, ale spíše odkud by se měly vzít a jak tyto investice aktivovat. Já sdílím názor, že některé mezinárodní organizace, včetně MMF a OECD, opakovaně prohlašují, že Eh, všechny země, včetně Německa, potřebují strukturní reformy a že více investic by mohlo vyplynout z další liberalizace některých sektorů, kde by bylo možné eh, prohloubit liberalizaci trhu z výrobky. Pokud jde o veřejné investice, tak eh, německá vláda už spustila program, který jde správným směrem, což prospěje Německu a nejspíše to prospěje i zbytku eurozóny vzhledem k té provázanosti a zároveň eh, to bude řešit problémy nerovnováhy. Děkuji. A máme ještě čas minutu pro, pro paní zpravodajku. Já vám děkuji, pane předsedo, děkuji vám oběma za tuto výměnu názorů. Bylo toho řečeno hodně, i pokud jde o eh, povahu strukturální reformy, jak se má hodnotit s ohledem na cyklus zprávy hospodářských věcí. Je tu ještě určitý prostor k debatě ohledně toho, co by se mělo dělat na národní úrovni a co by se mělo dělat na evropské úrovni při respektování pravidel, případně jejich modifikace. Abychom také vzali v potaz celkový, celkovou situaci zhodnocení situace v eurozóně z hlediska investic a z hlediska naší schopnosti řešit výzvu konkurenceschopnosti. Pane Schäuble, Schäuble, to bylo velice zajímavé, když jste říkal, že musíme najít dohodu, pokud jde eh, o transfery a kompenzace tam se otvírá něco, na čem můžeme dál pracovat a e, rozvést to dál, co by to mohlo znamenat v rámci eurozóny. Ještě jednou děkuji za váš příspěvek a snad budeme moci si e, vyměňovat názory i někdy v budoucnu v průběhu tohoto procesu, abychom v dalším trimestru Eh, mohli dospět ke konkrétním opatřením. Máme tady dělat takové věci, jako například hodnocení flexibility a co je možnosti, které se otvírají eh, revizí tupeku a sixpeku. Thank you very much. Děkuji oběma našim hostům. Byla to velmi podnětná a plodná výměna názoru. Eh, připomínám další kroky zvážíme návrh 23. Eh, února, 3. Eh, března eh, pozměňovací návrhy, hlasování na výboru Ekon 14. dubna a na plenárce potom na té druhé plenárce v dubnu. Děkuji, konec zasedání. Uh, colleagues, the meeting will resume in five minutes. Kolegové, schůze bude pokračovat za pět minut a budeme probírat bod eh, pět na pořadu jednání. So, dear colleagues, to... kolegové, ti, ti z vás, kdo tu zůstanou, na naše navazující zasedání výboru, pokud nemáte jiné eh, věci dočinění, tak nás prosím nechte tady pokračovat v práci. My tady ale děláme vážnou práci, nevím, co ostatní, nemohu nijak ohodnotit jak důležité je to, co dělají oni, ale doufám, že i oni se zabývají nějak něčím seriózním, i kdyby to měla být snídeně. Takže to bylo takové jako teď spíš pouze na probuzení, co co jsem říkal. A oznámení k dnešnímu odpoledni. Připomínám, že dnes odpoledne od 3 do 3.30 společné zasedání Econ Libe v tomto sále abychom znovu konzultovali o výstupech trialogu, o směrnice proti eh, praní špinavých peněz a tudíž bude trošku jiný zasedací pořádek než dnes, takže si zkontrolujte, kde budete sedět. A teď, vy, až skončíme dopoledne, tak se sebou vemte věci, dokumenty a hlasovací karty a další eh, vlastnictví jako třeba mobilní telefony, protože odpoledne už budeme sedět jinak. Teď se dostáváme k bodu 8, což je přeskum aktu přenesené pravomoci a prováděcích opatření. Čili eh, my jsme se rozhodli na úrovni okenu, ikonu vyhradit určité sloty pro akty přenesené pravomoci a ať už jsou to akty dozorčích orgánů nebo komise, musíme eh, samozřejmě věnovat pozornost výkonu pravomocí v této, v této oblasti. Dnes se zaměříme na návrh hlavních směrů, které připravuje Evropský bankovní orgán EBA. Jsou to nezávazná opatření pod úrovní eh, prováděcích opatření, ale eh, Ekon má svoji pravomoc i v této oblasti, protože mají obdobný účinek. E, v listopadu 2014 byla vydána konzul, konzultační dokument o e, výpočtu těch e, záruk vkladů podle článku 13.3 směrnice o systémech vkladů. Datum máme 11. února pro konzultaci, takže Vítám Charlesa Kanona z EBA. E, vítejte na našem výboru. Prosím, uveďte nás do tématu a poté budou následovat otázky a odpovědi s vyjednávacím týmem a pak prostřednictvím postupu ke DI. Nyní dávám slovo panu Kanonem. Thank you very much, Mr. Chair. Velice děkuji, pane předsedo budu stručný. Velice děkuji za příležitost eh, vést tento dialog. Eh, velice respektuji možnost eh, postupu kontroly z Evropského parlamentu vůči delegovaným aktům a tedy i k těmto pokynům. Členské státy mají ještě několik měsíců, než vlastně bude zde konec této lhuty pro transpozici, která byla stanovena. Pak následuje to i provádění budeme také hovořit e, o věcech, e, jako jsou příspěvky, jako jsou závazky na platby a také se musíme zamyslet i nad možnostmi zátěžových testů a spoluprací Samozřejmě, že některé věci jsou eh, ty nejdůležitější. Hlavním takovým ehm, hlavním problémem je zaručit eh, dobrou rovnováhu mezi technickým rámcem, který je technicky robustní, a na druhé straně musíme zaručit dostatečnou konvergenci v rámci Evropy a přitom musíme brát v úvahu rozdíly mezi jednotlivými bankovními modely v Evropské unii. Co se týče tedy toho technické odolnosti systému, domnívám se, že jsme vypracovali rámec, který zaručuje mm, do, dobré cíly do roku 2024, což je tedy ten časový cíl. A takové budeme zdůrazňovat zdravé chování. Máme zde také devět hlavních in, ukazatelů, například kapitál, likvidita, eh, akci, hodnota akcí, pardon, eh, kapitálu a tak dále. Hmm když by zde byla nutnost eh, zásahu v případě toho, že by banka nebyla schopná splácet, v případě toho, když by byla špatná. Takže eh, jaké vlastně, jak, jakou pomoc by poskytlo NGS? Pak zde máme tedy 75 eh, až 100 procentní rozpětí, což je možná ještě trošku více než bylo tedy eh, v tom v eh, těch delegovaných aktech, které se týkají příslušného fondu, je důležité najít dobrou rovnováhu mezi harmonizací a dobrými podmínkami pro všechny a na druhé straně mezi dostatečnou pružností. Máme dostatečný manevrovací prostor eh, jak pro členské státy, tak pro generální ředitelství, aby tedy využili jednotlivé specifikace tohoto modelu. Také zde máme jednotlivé možnosti, Unili jsme to dá, dále možnost eh, třeba mít minimální příspěvek, možnost mít nižší podmínky pro rizikové um, ehm, obory a tak dále. Také jsou zde další možnosti, například volně eh, přisuzovat eh, rizik, váhu riziky. Také jsou za určitých okolností možnosti Eh, vlastně vyjmout ten eh, povinný ukazatel rizika, pokud třeba nemáme k dispozici určité eh, možnosti nebo údaje. Také je tam ještě velká flexibilita ohledně kalibrace rizik samozřejmě a také je tam ještě možnost zaručit i širší variace než mezi tomu 75 až 150 Ty pokyny se teď projednávají až do 11. února. V této fázi máme zatím ještě poměrně malý počet reakcí, ale to je typické, většinou se to pak všechno nakupí až ke konci té lhuty. Jedna, jednak je tedy bilaterální jednání, také máme 8. ledna se konalo e, veřejné slyšení 8. ledna. A v této fázi mohu říct, že většina zúčastněných stran ukazují širokou podporu celého tohoto rámce Samozřejmě, že tím nechci říci, že nepanují žádné obavy, to ne. Eh, hlavně je zde otázka, zda ta 25% eh, flexibilita je dost, nebo zda to není málo, nebo moc. Takže někteří chtějí více, někteří chtějí méně. My bychom chtěli, abyste byla důvěryhodná eh, úroveň a důvěryhodné rovné podmínky pro všechny. Pak je zde ještě jedna věc, která vás zcela jistě zajímá, a to je specifická téma, téma té metody o subjektech IPS, takže zde máme určité schéma, které může nebo nemusí být oficiálně uznáno. Některé jsou organizovány tak, že je tam velký počet malých drobných bank, které mají vklady ale jsou vlastně velice malé, malé banky a sami vlastně závisí na poskytovatelích služeb, které jsou mnohem většími subjekty. Problémem je to, že když uplatníme tuto metodu, tak lidé prý nebudou moci dostatečně eh, vlastně účtovat těm větším subjektům protože a zároveň vlastně ty větší systémy představují velké riziko celému tomu finančnímu systému. Začali už jsme to všechno brát v úvahu v těchto pokynech od té doby, kdy byly zveřejněny. Eh, uvažujeme o možnosti ještě představit nový ukazatel pro ty systémově důležité instituce. To by tedy mohlo být až 25 celého toho vzorce. Otázka je, zda je to dost. Možnost, kterou teď přeskoumáváme, je taková, abychom tam vlastně měli určitý ukazatel minimálního e, příspěvku. Ta celá rovnice je multiplikativní, máme zde, určitý, máme zde agre, agregované riziko, ale ten minimální, minimální příspěvek je plus. Takže pokud to tam vlastně tuto speciální situaci zahrneme, tak by to znamenalo, že i pokud by e, ty instituce eh, měly eh, vlastně my bychom mohli jaksi to jejich, to, to riziko, které představují, kompenzovat tímto způsobem. Samozřejmě, že pak jsou zde ještě další témata, o kterých se hovořilo v diskusích se zúčastněnými stranami, například jak to bude s pobočkami ve třetích zemích. Eh, samozřejmě ovšem jsem ochoten vést teď s vámi diskusy. Děkuji. Děkuji, pane Kanone. Nejprve začneme s tím eh, hlavním zpravodajem, pak s tím novým zpravodajem a pak bude ještě postup ke HDI. Čili zpravodaj pan Petr Simon, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji, pane Kanone, za tuto prezentaci hlavních rysů pokynů, eh, tak, jak byly předloženy ke konzultaci. Když se na ty pokyny podíváte, tak vidíte, kolik aspektů z nejrůznějších oblastí eh, se pokusíte vyvážit eh, co nejodpovědněji, eh, tak aby v konečném důsledku eh, v celé Evropě jsme dospěli k, eh, ke správnému odvážení rizika. Přesto mi ale dovolte právě proto, že ten celkový koncept mi přijde tak dobrý, zmínil dvě, dvě oblasti, kde mám velké otazníky. Oba tyto body už jste zmínil. Jedním z nich je otázka flexibility. Já si vzpomínám na mnoho rozhovorů, když jsem byl zpravodajem s nejrůznějšími zástupci eh, národních eh, zajišťovacích systémů, které byly velice rozdílně vybudovány a takže i používaly se různé systémy e, ex ante plateb. A e, úmyslem parlamentu bylo e, flexibilitu udržovat do té míry, aby fungující systémy mohly fungovat i v budoucnosti a aby se nemuseli vytvářet úplně znova, i pokud jde o příspěvkové platby. Když říkáte, že ve vašem návrhu máte 75% eh, indikátor, 75% eh, pevných a 25% flexibilních, tak si můžeme ptát, stačí, stačí těch 25% já bych od vás chtěl nějaké vyjádření, proč si myslíte, že zrovna 25 je to správné navážení, proč si myslíte, že je to dostatečné. Ale kromě toho mám ještě druhou otázku, která s tím také souvisí zda v těch 25%, eh, jestli tato procenta, která označujete za flexibilní, jsou vůbec flexibilní. Když se podíváme na ty scénáře, když se podíváte do těch návrhů pokynů, eh, tak, eh, tak těch 25% je zase navázáno na různé předpoklady. Takže tady nemůžeme jaksi opustit, ty, úplně opustit ty indikátory, jaké riziko s tím chcete přiřadit. Takže tato eh, flexibilita podle mého názoru je do značné míry flexibilita zdánlivá protože je tam jaksi úzký eh, korzet, který úplně, úplně neodstraňuje manévrovací prostor, ale velice ho zmenšuje. A druhý bod, o kterém jsem se chtěl zmínit, je systém zajišťování institucí, jak jste o tom eh, hovořil. Eh, tak, jak jste to správně řekl, tak tady vidíte možnost zohledňování různých příspěvků, podle bodu 46 a 47 těch pokynů v případě, že normální systém zajišťování vkladu e, tedy e, je, je funguje. Pokud takovýto systém e, funguje, tak by měl jaksi dostat rabat, abych to, tak, abych to zkrátil. Otázka, o které jste ale hovořil nakonec, pro mě není úplně objasněna. A to je otázka těch, eh, institu- eh, těch systémů, které sami sebe chtějí uznat jako systémy zajištění vkladů což je tedy eh, explicitně požádováno. A vy jste hovořil o vztahu centrálního institutu k menším institutům. A když se podíváme na proběhlou krizi, tak tehdy to byly výlučně centrální instituty, Eh, tedy národní banky, jako je Německá veřejná banka a další, eh, které měly problémy. Ty jednotlivé malé instituce problémy neměly. A, a u plateb podle současného systému e, máme riziko, že tedy 60 krát větší u německé veřejné banky než malá nízkoriziková banka. Ale podle vašeho modelu 75 ku 25 bychom se mohli dostat na 8 násobek u, při stejném riziku, které samozřejmě dnes ještě máme. Pokud by byla zavedena ta výjimka podle čísla 66, tak jak jsem to pochopil já, tak jak to chápete i vy, tak tato e, výjimka by pokrývala pouze ty vkladově slabé, ale vysoce rizikové e, instituce v rámci té 25% flexibility. A ty by, pouze ty by byly tedy silněji zatíženy. Ne v tom, ne v tom celkovém objemu 100% příspěvků. V takovém případě by to nestačilo, aby alespoň jsme ocenili to riziko tak, jak je oceněno dnes. A já si myslím, že tady je tedy velký otazník, zda tyto velké instituty vůbec eh, patří do toho institucionálního systému, do, do, do zajišťovacího systému. Ale pokud už v něm jsou, eh, tak prosím, měli by také eh, odpovídajícím způsobem vyčíslit své riziko, protože proběhlá krize nám všem ukázala, že následkem musí být to, že, nesmí být, že se nesmí platit méně příspěvků než dosud, ale naopak mnohem více. když čtu článek 66 tak, jak leží přede mnou, tak podle něj to není možné, e, pokud neprovedeme nějakou, nějaké přizpůsobení toho rámce flexibility 75 k 25. Takže já bych vás prosil o nějaké vyjádření. E, děkuji. Pokud e, s tím budete souhlasit, tak já bych nechal promluvit všechny stínové zpravodaje, aby, se pak, aby pak mohl pan, Konan, pan Kanone odpovědět najednou. Burkhard Balc. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěl poděkovat eh, Petru Simanovi za jeho otázky. To jsou témata, která mě a mou politickou skupinu samozřejmě zajímají. Já bych chtěl nakousnout ještě jeden bod, který podle mého názoru neodpovídá tím, na čem jsme se dohodli ve směrnici. Jde tady o úpravu výjimek v článku 13.2 který podle, to podle, mě, podle mého názoru není dostatečně zohledněno. Tyto výjimky eh, Eh, mohou, tedy umožňují eh, jednotlivým systémům zajišťování vkladů eh, oceňovat své riziko podle určitých metod, které si sami odsouhlasí a tato metoda souvisí i s rizikovými indikátory kvality aktiv, kapitálu a likvidity. Já tady cituji účetní formy EBA se zakládají v obsahově pouze na krytých vkladech jednotlivých institutů, což ale podle mého názoru e, brání tomu, aby byla zohledněna strana aktiv e, příspěvků a tím pádem e, systém zajištění institutů e, nemá dostatečný e, manévrovací prostor k tomu, aby zohlednil individuální rizika institutů tak, jak, jak to zamýšlí článek 13 odstavec 2. Chtěl bych poukázat na to, že systémy zajištění institutů jsou značným příspěvkem ke stabilitě financí, který už se osvědčil v minulosti a určitě se osvědčí v budoucnosti. A chtěl bych také nadnést k úvaze, že je sice v duchu této směrnice podporovat stabilitu prostřednictvím pokynů EBA, ale domnívám se, že nějaké objasnění ze strany EBA je nutné, Eh, a ten mandát podle článku 13.2 eh, podle mého názoru jasně eh, obsahuje to, že ty metody, by, metody vypočítání příspěvků do systému zajištění vkladu by měly souviset s s odstavcem jedna tohoto článku. To zejména v souladu s těmi výjimkami e, v článku 2 tady, ale já nevidím a právě proto by mě zajímalo stanovisko EBA. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za ECR kolega Terho. Děkuji. Budu hovořit e, za tedy našeho stínového zpravodaje. Stínový zpravodaj EKR stále ještě čeká na konzultace o těch hlavních směrech, ale EKR podporuje princip rizikově vyvážených příspěvků již v předchozím parlamentu a kdyby se vypočítali jako fixní procento, eh, tedy příspěvky ex ante jako fixní procento příspěvků, aniž by byly vzaty v potaz rizikové profily, tak by tyto entity mohly eh, vést k morálnímu hazardu. A pokud je o výpočet příspěvku, tak EKR chce zajistit, aby článek 13 byl zachovan a jeho ustanovení, to znamená, aby DGS eh, mohli využívat eh, vlastní metody výpočtu, pokud, aby mohli přizpůsobit příspěvky Eh, podmínkám na trhu a rizikovým profilům. A členské státy mohou pak eh, poskytovat další příspěvky eh, pro nízkorizikové sektory, které jsou regulované podle národního práva. A stínový zpravodaj stále ještě zvažuje tyto hlavní směry, ale některé pozitivní směry, jsou, pozitivní aspekty jsou následující. Příslušné orgány mohou vyloučit ve vztahu k jakékoliv instituci Eh, klíčový rizikový indikátor na základě toho, že je tento indikátor nedostupný eh, v, v, v souvislosti s do, režimem dozoru této eh, instituce. Mohou ještě, mohou také zavést další indikátory v případě, že usoudí, že ty indikátory stávající dostatečně neberou v potaz nevlastnosti těchto institucí, jako například existenci IPS nebo institucí v nízkorizikových sektorech, které spadají pod vnitrostátní právo. Existuje také možnost TGS využívat vlastní metody hodnocení rizika, v kterémž to případě příslušný orgán má dohlednout na to, že jsou pokyny respektovány ve vztahu k těmto e, vlastním metodám hodnocení rizika. EKR by chtěla aby stínoví zpravodajové strávili ještě více času úvahami a konzultacemi předtím, než dojde k eh, definitivnímu potvrzení pozice. Děkuji kolegu Terhovi. Nevidím tu nikoho eh, od liberálů, nevidím tu ani nikoho z GUE, vidím tu ale ze zelených kolegů Gigolda, kterému velice rád dám slovo. Vážený Markusi, my tady Já bych chtěl říct, že tedy je to ve smyslu demokracie. Já teď přejdu do angličtiny. Kromě těch otázek, které nadnesli kolegové a které v podstatě podporuji, mám jednu otázku, která je obecnější. Když jsme rozhodli o nařízení o EBA, tak dostala jasný mandát podporovat proporcionalitu. Zhruba před rokem proběhl workshop s mnoha účastníky a s celou řadou diskuzí, ale od té doby se nic nestalo. Mohl byste trošku rozvést, jaká konkrétní opatření jste učinili, abyste zajistili, že proporcionalita je podporována a že ta nová vlna regulace nevytvoří konkrétní nevýhody pro menší aktéry, protože samozřejmě e, úměrně e, obratu a zisku budou ty náklady vyšší. Já bych tedy přivítal, kdyby se EBA e mohla zavázat, že podá parlamentu zprávu o tom, jaká opatření v oblasti proporcionality učinila a jaký pracovní program Eh, hodláte provozovat, jakým se hodláte řídit, protože já mám pocit, že eh, v tomto ohledu příliš nenaplňujete mandát, který vám dal parlament a rada. Děkuji. Teď má slovo pan Kanone. Děkuji vám, pane předsedo. Začnu hned s tou otázkou přiměřenosti. Nejsem si úplně jist, že bych mohl přislíbit, že EBA k tomu dá parlamentu zprávu, ale mohu předat tuto žádost a e, pak vám řeknu, jaká je na to odpověď. Ale můžu věcně něco odpovědět. Čím jsem se já zabýval v posledních, v posledních měsících, my jsme se zabývali otázkou přeměřenosti v mnoha různých ohledech a domnívám se, že přeměřenost která již je v té flexibilitě, v těch eh, guidelines, ale když se podívám eh, na eh, závazky, kam se dává také přiměřenost, pokud jde o zprávu, zprávu záruk, to znamená, jaké povinnosti by byly vyžadovány ve vztahu k DGS, tak to tam je. Jakožto příklad mohl bych přijít ještě s dalším v tomto kontextu, ale teď mi to nějak uteklo. A Dále, flexibilita obecně. Samozřejmě, že to je samotné jádro naší diskuze a není to žádná věda. I když by to bylo obráceně, i kdyby bylo 100% totálně harmonizováno, tak vzhledem k tomu, že úplně neslaďujeme to, jak budou kalibrovány jednotlivé ukazatele, tak by pořád ještě byl rozdíl v tom, jak by se tato rovnice uplatňovala v členských státech, což je normální proč bychom to třeba nemohli úplně harmonizovat to, jak jsou kalibrovány ty ukazatele. Když si vezmete nějakou vyšší kapitálu a rozhodnete se, že asociujete různá rizikové profily eh, těm, eh, těmto kapitálovým profilům, tak protože se dost liší eh, systémy v různých členských státech, tak když potom naprosto neflexibilně Eh, stanovíte nějakou hranici nějakého rizikového balíčku, tak v nějakém členském státu jsou všechny ty banky v, jedno, v jedné množině, v jiné jsou distribuovány mezi různými složkami. Vy třeba se tážíte, jestli 25% je vůbec flexibilní a jestli 75% je harmonizováno. Ale ve skutečnosti existují i, existuje i zabudovaná flexibilita v těch 75%. My jsme rozsáhle hovořili s našimi členy a s členskými státy. Pan Gigol hovořil o tom mandátu. Naš, man, naším mandátem je podporovat konvergenci eh, těch eh, postupů dozoru. Takže jestliže ať už je to 25 nebo 30 my se snažíme přes, zejména těmito nezávaznými akty navrhovat harmonizovaný rámec. Já se, já se vrátím, já se vrátím eh, k těm otázkám, které jste kladli. Takže IPS, eh, k tomu jsou dvě otázky. Banky, které jsou čl, členy IPS a které jsou členy úředně uznávaného DGS, tak dostanou tedy ještě solidnější základ vzhledem k tomu, že jsou k IPS – Navíc jsou součástí společenství úředně uznávaných DGS. V případě APS, které některé APS může být uznané i jako DGS. Eh, je tu ten závazek jednoho procenta, tedy aspoň já bych chtěl, aby to bylo jedno procento, to není, ono to je 0,8%, všich, všechny banky v IPS DGS jsou nízkorizikové, to znamená, mají větší odolnost, takže my jsme však zmiňovali také otázku těch ústředních entit. To má návaznost na to, co říkal eh, pan Bals. Tyto ústřední eh, e, entity mají nějaké riziko, které jde ještě nad rámec toho vkladového základu, takže tam by měl být eh, jakýsi vyšší eh, příspěvek s ohledem na eh, tu základnu aktiv. Pročetli jsme si článek 13.2 a říkali jsme si, zda je možné úplně ustoupit od toho pokrytí těch vkladů ale DEG jsou tu právě proto, aby byly, eh, aby byly sklady pokryty. My se snažíme eh, nějakým způsobem vzít v potaz ten větší rozměr těch, těmto, těchto entit. Takže například tom, pokud je o ty minimální příspěvky, tak ty by mohly být eh, jaksi poněkud zvýšeny. Děkuji. Děkuji vám. O slovo se přihlásil zpravodaj, tak prosím, Petr. Děkuji. Já jsem se dostal tady rovnou na řadu, ale tady nejde o to, abychom něco přizpůsobovali. Tady jde o něco naprosto zásadního. Jde o to, abychom naplnili to, co jsme jakožto zákonodárci napsali do článku 13.2. institucionální systém ochrany je založen na metodě příspěvků a výpočet těch přístavbů příspěvku je proporcionální k rizikovosti členů. A já jsem vděčný, že jste na to upozornili. Všechny systémy zajišťování vkladů, ať už jsou to e, instituce nebo jiné, tak všechny zaplatí nakonec to tež. Nejde tady o to, aby někdo zaplatil více nebo méně, ale v rámci toho systému by měli ti vysoce rizikoví platit. A to jsou ty centrální instituce a ty prostředky, s těmi prostředky, které mají k dispozici, tak e, tak by měli tedy přistoupit na rozdílení rizika e, tak, jak je to na základě stávajícího systému. To znamená, že ty hranice, které tady vytyčujete, jsou hranice matematické a s hranicemi matematickými ty vysoce rizikové instituty budou v budoucnu platit méně, což nejde. To, je, to říkám zcela jasně a na rovinu. To je diametrální opak toho, co jsme, eh, co jsme požadovali my jako parlament, tedy eh, oceňování eh, rizika. A to v systému, kde ty, kteří, kde krize už ukázala, že mohou být velice nebezpeční a které je potřeba zachraňovat penězi daňových poplatníků, tak aby ti toto riziko ne, nesli dále, ale aby měli tedy možnost případně v budoucnu u těchto institutů tedy že, že budou ještě dražší. A právě tuto svobodu musí národní metody výpočtu mít. A e, já si myslím, že e, že to e, váš mandát pokrývá, protože to přispívá k tomu, že tyto systémy ochrany budou v budoucnu také fungovat, což odpovídá článku 26 nařízení o EBA, kde se explicitně píše, že stabilizující ochranná opatření mají zůstat nedotčená. Když ale vypočítáváte příspěvky tak, jak to vypadá teď, tak to ohroženo bude. Chce se ještě nějaký další kolega přihlásit? Není tomu tak? V tom případě ještě jednou pan Kanone, prosím. Ano, děkuji. Možná jsem nebyl úplně, eh, možná jsem to neřekl úplně jasně. Mám pocit, že vy hovoříte o těch pokynech v té podobě, jak teď byly zveřejněny. Tam se hovoří o těch 25% a hovoří se o tom, že vlastně ta vnitřně zabudovaná stabilita nestač, e, eh, prušnost nestačí, ale jak jsem říkala, že se o tom ještě e, bude jednat a zřejmě to tedy nestačí. Pokud bychom to eh, zavedli, zavedli do toho systému, tak by to bylo plus, nebylo to multiplikátor, takže potom by, ten mar, potom by ta marže byla větší. Takže já jsem vám chtěl říci, že přemýšlíme o jiném způsobu, jak eh, zohlednit tento aspekt. Eh, děkuji, já tedy eh, velice děkuji vám já ději, děkuji, že jste podnikl cestu z Londýna do Bruselu, eh, abyste se zúčastnil zasedání Ekon a pokud si správně vykládám pořad, pořad jednání, tak jsme se dostali na konec dopolední schůze a těším se, že vás znovu uvidím v 15.00 společně s výboru Libe, kde budeme hovořit o výsledcích směrnice o praní špinavých peněz. Přerušuji zasedání.